Um, colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych vám navrhnout, abychom již začali, protože už eh, je po třetí hodině. Chtěla bych upozornit, že tlumočení máme dnes pouze do čtvrt na šest, protože tlumočníci budou muset eh, ještě pracovat eh, na dohodovacím řízení o rozpočtu, které je velice důležité. To znamená, že máme v podstatě dnes eh, o dost eh, méně času, než jsme plánovali. Dále je zde žádost paní Alfano, která žádala o to, abychom přidali na pořad jednání také nový bod, který se týká regularizace imigrantů v Itálii. Já však navrhuji, abychom to projednali až na tom dalším zasedání. Vidím, že všichni souhlasíte, čili tím se můžeme podívat rovnou na příští bod, pokud nikdo nic nemá. Pan Mores. Ano, já se chci vyjádřit pouze k tomu prvnímu bodu. Myslím si, že paní Moraz, že bychom ještě o tom měli hovořit na tom dalším, na schůzce koordinátorů v pondělí. Ano, já s tím souhlasím. Pokud eh, zde, pokud s tím souhlasíte, žádný koordinátor zde zřejmě není přítomen, takže můžeme pokračovat a jde to velice lehce, když je tady málo lidí. Dostáváme se na bod 3, provádění posílené spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky. Asi se vzpomínáte, že se nám podařilo dosáhnout dohody mezi členskými státy, které se dohodly postupovat podle postupu posílené spolupráce a už vidím paní Gebhardt, paní zpravodajku, čili já vám okamžitě tímto dávám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vám děkuji za to, že můžeme tento bod projednat právě dnes. Jedná se o důležité téma, o kterém budeme rozhodovat, protože se týká každodenního života lidí, kteří se chtějí nechat rozvést a někdy jsou konfrontováni s velkými problémy najít příslušného soudce nebo správné rozhodné eh, právo. Evropa srůstá, je zde čím dál tím více eh, manželství, kde jsou lidé různých eh, národností a také se děje to, že se tito lidé chtějí častěji rozvádět. Už jsme se před několika lety pokusili o změnu směrnice, která tuto problematiku upravuje. Bohužel nebylo možné dosáhnout v radě ministrů jednomyslnosti a jak víte, tak podle evropského práva a spolu s Lisabonskou smlouvou zde je nutnost jednomyslnosti ministrů spravedlnosti a to se tehdy nepodařilo. Nyní se objevila myšlenka, s níž v červnu Evropský parlament souhlasil, a sice, že bychom v této oblasti poprvé využili posílenou spolupráci členských zemí. Je to postup, který my poslanci možná tak úplně nemilujeme, protože se jedná o mezivládní otázku. Nicméně jsem to výboru doporučila a na červnovém plénu se to schválilo, že bychom měli s tímto postupem souhlasit, protože se jedná o řešení problémů lidí a nemůžeme se zde dohadovat o institucionálních otázkách v této věci, proto jsme dali svůj souhlas k této věci a rada nás ujistila o tom, že Evropský parlament bude zapojen i do práce rady, což pro nás bylo velice důležité. Rada podala žádost, Evropská komise, Evropský parlament souhlasili a Evropská komise předložila text. A já mohu říci, že jsem byla pozitivně překvapená. Možná jsem nebyla až tak překvapená, ale nicméně jsem to vnímala pozitivně, že velká část toho, co my jsme, na čem jsme se usnesli v té první fázi v roce 2007-2008, se skutečně odráží v tom aktuálním návrhu Evropské komise. Zvláště co se týče ochrany té slabší osoby v daném svazku. To nám tehdy leželo velice na srdci. A Evropská komise tento návrh převzala. A pokud to hodnotím správně, tak se zdá, že to je i věc, kterou pozitivně vidí i Rada ministrů a které se také ujme. Takže to je skutečně pozitivní věc, kde můžeme říci, že naše práce z minulosti byla vzata na vědomí. A to je zvláště v bodech eh, odůvodnění 13, 14 a 15. Tam se Píše o tom, že soudci nebo příslušné úřady, které mají rozhodovat, mají také zohlednit to, že oba partneři, co se týče volby rozhodného práva, mají být informováni. Takže v této oblasti jsem nemusela dělat žádné velké pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy, které činím, se zpravidla týkají spíše věcí, které mají zvýšit právní jistotu. Například co se týče pořadí při volbě rozhodného práva, anebo je to otázka definic, například co se týče definice obvyklého místa pobytu, co to přesně znamená. A také je pro nás důležitá zásada nediskriminace. Z mé strany bylo tedy předloženo pouze osm pozměňovacích návrhů. Ale je tu malý problém. A sice, že rada nyní chce postupovat velmi rychle. To znamená, že i my musíme v našem výboru pracovat velmi rychle. Ráda bych zde poděkovala kolegyním a kolegům stínovým zpravodajům za to, že se tomuto tempu přizpůsobili. Já jsem své pozměňovací návrhy nejprve vypracovala v angličtině, tak abychom se eh, mohli prodiskutovat tyto návrhy na setkání stínových zpravodajů. Lhuta pro pozměňovací návrh je totiž pozítří, abychom mohli hlasovat 29. listopadu, protože příslušný výbor jury bude hlasovat 2. prosince. A pokud chceme odevzdat naše stanovisko, tak skutečně musíme postupovat velmi rychle. A zde mi velice pomohlo to, že už jsem byla v minulosti s pravodajkou pro toto téma, takže už jsem s tímto tématem byla do jisté míry obeznámena. A jsem také ráda, že Evropská komise z našich původních návrhů toho tolik převzala. Co je také velmi důležité, chci poděkovat sekretariátu za jeho skvělou podporu. A jsem velice zvědavá, eh, jak na toto téma zareagují kolegové, kolegyně, stínoví zpravodajové. Does anybody want to... Děkuji a ptám se, zda se k tomu chce někdo vyjádřit, zda máte nějaký komentář. Myslím si, že toto je složka, které se věnujeme dlouho. Nyní paní Angelile, chtěla bych ještě požádat všechny kolegy, když to sice není asi příliš spravedlivé, ale každého požádám, aby byl velice stručný, protože máme dnes k dispozici pouze málo času. Myslím si, že by nebylo spravedlivé, abychom na ty poslední body už pak měli, co by pracovní jazyk, pouze angličtinu. Paní Angelíny. Grazie, prezidente, sarò brevissima. Velice děkuji, paní předsedkyně. Budu velice stručná, chtěla bych poděkovat zpravodajce za, za práci, kterou odvedla. A souhlasím s paní Gebhardt, když eh, tuto práci komise hodnotí pozitivně, zvláště pokud se týká eh, práv eh, těch, té slabší strany. Komise totiž vzala v úvahu dostatečně tuto problematiku. Jsou zde pouze dva body, které bych chtěla zdůraznit. Za prvé, domnívám se, že by bylo užitečné, pokud bychom ještě více zdůraznili ochranu nezletilých. Což znamená, že když by došlo ke sporu mezi manželi, ať už jde o rozvod nebo o rozluku, a v té rodině by byly nezletilé děti, tak eh, by se to mělo zohlednit. Také zde máme článek 22 Charty základních práv. Tento článek konkrétně hovoří o ochraně nezletilých. A můj druhý bod, který chci zdůraznit, je to, že bychom měli také zde zmínit možnost toho, jak využít ombudsmana, zejména pokud jsou zde rozdílné názory, které se týkají rozvodu nebo pokud se, týk, pokud se jedná o různé druhy mediace. Mohlo by se jednat o takový nekonfliktní způsob vyřešení sporu. Dále se to také týká č, e, směrnice 58, která se týká e, obchodních a civilních věcí a možnosti využít e, civilní využít eh, mediace také v otázkách eh, rodinného práva. To jsou body, které, eh, které bych chtěla zúraznit a doufám, že paní Gebhardt je vezme v úvahu. Také jí pošlu některé pozměňovací návrhy, které se týkají právě těchto věcí, o které jsem hovořila. Děkuji. Nyní se ptám, zda je zde pan Ermans z Evropské komise a zase k tomu chce vyjádřit a ještě paní Keller se k tomu hlásí. Paní Keller asi co by první. Velice děkuji. Chtěla bych velice poděkovat zpravodajce. Mám otázku na jednu věc, kterou jsem možná trošku nepochopila. Možná vy nebo komise mi může vysvětlit, proč jste není vůbec brána v úvahu možnost eh, anulace, zrušení manželství. A pak ještě, co se týče ji mění, tak víme, že, eh, z rok, eh, víme, že zde bude návrh, který bude v roce 2011, ale protože to je téma, které je velice spojené s rozvody, tak si myslíme, že by bylo dobré, abychom věděli alespoň, jak, eh, jakým směrem se ten návrh, který se týká jmění manželů, bude pohybovat. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Nikdo? Nikdo z komise? Já sama jsem stínovou zpravodajkou za svou skupinu a mohu pouze říci, že podporuji vše, co jste řekli. Myslím si, že my sami nebudeme předkládat žádné pozměňovací návrhy, maximálně jeden nebo dva, ale ty pouze podpoří vaše argumenty, což nám ušetří čas. Čili nyní dávám slovo opět zpravodajce k závěrečnému komentáři. Děkuji. Ano, co se týče otázky péče o děti, to se řeší v směrnici Brusel 3a, takže to s tím úplně příbě, přímo nesouvisí, ale pokud se například ta mediace ještě uvede v úvodních ostanoveních paní Angeliny, tak já s tím plně souhlasím. Samozřejmě takový odkaz tam můžeme dát. Pokud byste prosím naformulovala příslušný pozměňovací návrh, tak rozhodně e, není důvod jej nepodpořit. Zvláště e, co se týče rozvodů, tak je důležité dbát právě na ty nejslabší, nejzranitelnější, a to jsou děti. Když jsem hovořila o ochraně slabší strany, tak to není pouze slabší strana v manželství, ale je to také otázka vyplácení alientů, kdo o dítě bude pečovat a tak dále. Takže je docela dobré, kdyby se tam takovýto poukaz, odkaz zapracoval. Myslím si, že ale nebude možné to zapracovat do vlastního textu, protože to je jiné téma, než které ten dokument řeší, a, řeší, ale obecnou zmínku bych jistě uvítala. A otázku paní Keller jsem teď e, nepochopila pořádně, co jste chtěla vědět, takže bohužel na to nejsem schopná zareagovat. Mohla byste zopakovat otázku? A nebo si to možná můžete mezi sebou domluvit e, mimo? já jsem se ptala, proč tam nemá být zohledněna anulace manželství. Takže se dohodnete pak mezi sebou. Čili tím se dostáváme k bodu čtyři. Chtěla bych požádat všechny zpravodaje, abychom, aby byli přítomní, abychom mohli jednat o všech bodech a poprosím zpravodaje, aby se ve, svém, ve svých úvodních slovech omezili na tři slova a další e, poslance, aby se omezili ve svých otázkách na jednu minutu. Čili dalším bodem je posilování chemické, biologické, radiologické a jedené bezpečnosti v Evropské unii, akční plán EU v oblasti CBRN. Spravodajkou je paní Ana Gomez. Možná bych ještě mohla říct k tomu poslednímu bodu, že den pozmě, pro pod pozměňovací, pod před, předkládání pozměňovacích návrhů je pozítří. Um. Děkuji, paní předsedající. Zpráva, kterou máte před sebou k dispozici, máme tam asi 123 různých pozměňovacích návrhů. Já jsem předložila 41 z těchto návrhů jako zpravodajka z těch 41 návrhů. To jsou vlastně návrhy na základě mých kontaktů s odborníky, z evropských agentur a zároveň slyšení veřejné, které proběhlo u mě doma v Portugalsku. Je to jedna ze zemí, kde tyto postupy v této oblasti jsou přísnější, pokud jde o ochranu, připravenost, možnost reakce proti biologické, chemické, radiologické, jaderné bezpečnosti. Ovšem není to řekněme, nejhorší situace u nás, pokud jde o tu připravenost. Překvapilo mě, Měla jsem možnost se sejít se všemi experty, odborníky na tomto veřejném slyšení. A překvapilo mě pozitivně to, že v podstatě všichni znali tento akční plán. Jak víte, tento akční plán přijala rada před rokem už od minulého července měl být realizován. Všechny agentury u mě v mé zemi v Portugalsku věděly o tomto akčním plánu, některé dokonce se zúčastnily v přípravě tohoto akčního plánu. Ovšem nikdo to nerealizoval v praxi a to si myslím, že je opravdu ta nejhorší situace, když se podíváme na to, jak to vypadá v jednotlivých členských státech. Samozřejmě, že Nesmíme zapomínat na hrozby, kterým čelíme, ať už to mohou být hrozby, které vyplývají z různých toxických nehod, přírodních katastrof, člověkem způsobených katastrof nebo nedávná toxická záležitost v Maďarsku nebo teroristické útoky. Nedávno jsme to právě viděli, ty balíčky, které najednou začaly být rozesílány s různými chemickými látkami, výbušninami a podobně. Čili vidíte, že opravdu se nejedná o situaci, která by představovala malé riziko, proto se musíme připravit. Role komise je zásadní a proto je cílem této zprávy posílit a opravdu všechny ty kapacity, regulační kapacity komise byly posíleny, aby pomohly členským státům na různé úrovni připravenosti proti těmto rizikům, aby i tyto členské státy posílily své kapacity. Jedno zásadní, eh, jeden zásadní signál, který bych z toho opravdu vyvodila, vzhledem k mé zemi, potřebujeme opravdu na národní úrovni úřad, který by byl schopen reagovat a informovat všechny agentury, ať už jde o spravodajské informace, civilní ochranu, zdravotní záležitosti. Mohou to být lidé, kteří pracují v různých odděleních, to je v pořádku, ovšem pokud tam není koordinátor, není tam koordinace, pokud ty informace nejsou rozesílány všem těmto agenturám, tak to prostě nemůže fungovat. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kolegyním za pozměňovací návrhy jsem připravena většinu z těchto návrhů přijmout, protože v podstatě představuji přidanou hodnotu k mé zprávě. Není to v rozporu s tím, co já osobně jsem navrhovala. Dvě záležitosti, které sice nepředstavuje nějaký zásadní konflikt, ovšem už na první schůzce se s novými zpravodaji, už jsem se o tom zmínila, dvě citlivé otázky. Dneska jsem navrhla kompromis, kompromisní znění. V tomto ohledu já doufám, že budeme schopni to ještě doladit, Na to nebude příliš obtížné, my totiž si myslím, že jsme na stejné vlně. A jediná záležitost, paní předsedající už bohužel žádá, aby došlo k ukončení tohoto příspěvku. Čili já jsem navrhla tento kompromisní znění. Zda odvětví by měly platit ty náklady za náhražky látek, především nebezpečných látek, chemických látek, v případě, že to technické a vědecké možnosti umožňují. Čili já jsem tam navrhla znění, které není až tak radikální jako to původní znění a proto doufám, že to umožní kolegům, kteří s tím předtím měli problémy, s tím souhlasí. Děkujeme. Pokud jde o hlasování, tak to bude 25.11. na výjimečné schůzce, která proběhne ve Štrasburku. Dva přihlášené do diskuze, pan Alvero, pan Bronz a poté ještě několik lidí, čili pan Alvaro ještě jednou prosím, abyste dodrželi tu jednu minutu, aby to opravdu bylo stručné vystoupení. Děkuji, paní předsedající, děkuji, ano. Já zde vystupuji za Cecily Beckstrom, která je synovou zpravodajkou, bohužel nebůže kvůli spoštěnému letu se zúčastnit naší schůzky, čili proto za ní vystupuje tohoto konkrétního tématu bych rád zdůraznil pozměnací návrhy Cecílie a na Cecílie jistě tyto návrhy prodiskutovali. Ano, to znamená tak, aby tato zpráva skutečně byla mm, v souladu s stávajícími riziky, protože to je důležité, pokud jde o finanční zdroje, zdravotnický materiál a tak dále. Čili my opravdu chceme snížit ta rizika, která by se nám mohly, mm, nebo která by nedošlo k těmto, k, k snížení těchto možnosti v případě, že, budou potřebovat, když je budeme potřebovat. To znamená, že musíme se zajistit i práva, ehm, pokud jde o bezpečnost, ehm, všechny záležitosti, které se dotýkají této oblasti. Cecilie ehm, je připravena s Annou Gomeš i s představiteli komise prodiskutovat všechny kompromisní návrhy v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme. Nyní máme přihlášených ještě pět lidí do diskuse. Pan Bronx, děkuji hmm, teroristé by mohli využít chemické, biologické, radiologické nebo atomové nukleární materiály. To je pravda, to je teoreticky spíše potenciální riziko. Komise dokonce navíc hovoří o tom, že jsou zde i problémy, pokud jde o využívání těchto možností teroristy, že by teda museli překonat mnoho překážek, aby mohli tyto materiály využívat úspěšným způsobem. Všem komise ani ostatně nikdy hmm, nevynechají příležitost, aby vytvořili další orgán, který by, řekněme, šetřil a vyšetřoval povinnosti jiných orgánů, které již existují. Ano, mm, zpravodajka je zklamána, protože došlo k určitému rozvolnění závazného charakteru této zprávy. To znamená, že EU by měla zdůrazňovat nejen civilní, ale i vojenské možnosti v této oblasti. Zatímco komise hovoří o tom, že není sice jednoduché zorganizovat takový teroristický útok, zpravodajka hovoří o tom, že tyto útoky představují zásadní nebezpečí našich občanů. Já si myslím, že bychom měli spíše reagovat na rizika, která jsou opravdu potenciální, tak abychom sdíleli mezi členskými státy všechny informace, dovednosti a ne, že bychom vytvořili nějaké další orgány nebo nadnárodní orgány, které v podstatě budou jenom pretextem pro to, abychom utráceli více finančních prostředků našich daňových poplatníků. Děkujeme, říká paní předsedající, milí panu Busutel. Já vystupuji za paní Agnes Hankes, která je zprávu, jako Rád bych poděkoval zpravodajce za tuto zprávu a říct, chtěl bych říct, že podporujeme víceméně um, její přístup, protože my si myslíme, že jsou to opravdu globální rizika. Potřebujeme v tomto ohledu evropský přístup. To znamená, že opravdu sdílíme, podporujeme její přístup k této rozsáhlé a řekl bych. Je zde několik záležitostí, které ještě musíme objasnit. Předloženo bylo mnoho pozměňovacích návrhů a my vítáme zájem zpravodajky k vytvoření kompromisních návrhů, které by poté mohly podpořit všechny strany a tím by ukončil svůj projekt. Děkuji, děkujeme, říká paní předsedající. Pane ministře, Deklar už mezi námi za belgické předsednictví prosím, abyste nám umožnili ještě posledního řečníka k tomuto bodu si vyslechnout a poté se dostaneme k vašemu bodu. Velice stručně pan Diaz de Mera, posledním bude pan Milder, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych poděkoval i panu ministrovi za přítomnost na dnešní schůzce. Pokud jde o akční plán CBRN, ten má dvě dimenze. A já si myslím, že bychom se měli podívat na to, na koho je to zacíleno, proti komu je to zaměřeno a tak dále. Čili přírodní katastrofy, pandemie, teroristické útoky, teroristická rizika a tak dále. A k čemu by to mělo sloužit? Prevence. Prevence, detekce, zjišťování, ochrana, akční plány. Ano, já jsem předložil 8 pozměňovacích návrhů, rád bych ti poděkoval za odvedenou práci. Myslím, že si odvedla skutečně rozsáhlý, rozsáhlou práci v této oblasti a mé pozměňovací návrhy se snaží pouze o obohacení této zprávy a o zlepšení spolupráce. Chci zajistit to, abychom používali vhodnou terminologii, když hovoříme o jednotlivých aktivitách, které by mohly být považovány za teroristické aktivity či aktivity, které podporují, napomáhají terorismu. Nesmíme zde duplikovat eh, konkrétní kroky, které už byly odvedeny v oblasti chemických rizik nebo záležitosti, které jsme pokryli v směrnici REACH. A Ovšem nesmíme zapomínat na to, co dělají ostatní orgány v tomto ohledu. Měli bychom zajistit to, že koordinace je kvalitní v oblasti civilní ochrany, to je něco, co spadá do odpovědností Evropské unie, proto musíme poskytnout našim občanům dostatečnou ochranu, ovšem nezasahovat do odpovědnosti, které spadají pouze do výlučné odpovědnosti členských států. Děkuji. Děkuji, děkuji. Já jsem předložil několik posměvacích návrhů Především s ohledem na koordinační roli komise. Víme, že na straně rady máme koordinátora pro terorismus a právě proto bychom měli mít i na straně komise někoho, kdo by byl odpovědný za tuto oblast. Parlament by měl kontrolovat Evropskou komisi a právě proto bychom měli zúraznit ještě více, než o tom hovoří návrh tu odpovědnost komise, protože tu právě může kontrolovat Evropský parlament. Děkuji. Spravodajko, ještě byste chtěla jedna minuta. Ano, já bych reagovala na ty poznámky od jednoho kolegy. My přece nenavrhujeme nový orgán žádný vytvořit. My skutečně chceme, aby komise měla možnost regulační role, koordinační role, pokud jde o finanční prostředky, protože to je právě věc, která musí být koordinována, ať už je to v civilní oblasti nebo vojenské oblasti, vojenská oblast, samozřejmě to jsou ty instituce, které mají mnohem více vědomostí o možnosti útoku, typu CBRN. My víme, že to riziko není nízké. Viděli jsme i na základě nedávných událostí, že to riziko není malé, proto do toho musíme investovat. A zároveň, pokud jde o demokratickou kontrolu, to musíme rovněž do té musíme investovat. To znamená tak, aby jsme skutečně byli schopni reagovat na všech úrovních, to znamená všech evropských institucí. Já bohužel musím odejít, paní předsedající. Ovšem ještě poslední věc. Podporuji dopis Amnesty International, který poslali předsedovi našeho výboru a žádají, aby náš výbor, který je příslušným výborem, aby opravdu sledoval i tu záležitost, která se dotýká odpovědnosti v oblasti vydávání osob. Děkuji, říká paní předsedající, koordinátor si tomu určitě budou věnovat. Děkuji vám všem, děkuji za stručnost. Tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu, to je pohlavní zneužívání a pohlavní vykořišťování dětí, dětská pornografie, to je zrušení rámcového rozhodnutí z roku 2004. Jsme nesmírně rádi, že je mezi námi pan ministr, který navštívil náš výbor pro, konkrétní, pro tento konkrétní bod. Nejprve ovšem poprosíme zpravodajku paní vy máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ráda bych poděkovala belgickému předsednictví a samozřejmě především ministrovi Klérkovi, který byl tak eh, laskav, že nás dneska odpoledne navštívil. My se podíváme na tu práci, kterou odvedla rada v této oblasti, pokud je o směrnici, která bojuje proti pohlavnímu zneužívání a vykořišťování dětí, kterou se ruší rámcové rozhodnutí z roku 2004. Vím, že je to záležitost, kterou rada považuje za prioritu. Vím samozřejmě, že jsou zde ještě určité kritické body, které vyplývají z různorodosti právních systémů trestního řádu, který je různý v jednotlivých členských státech. Ovšem i přes tyto rozdíly se snažíme dosáhnout řešení a odvedli jsme velikou práci v tomto ohledu. My za Evropský parlament eh, v tom hrajeme naší roli a jsme přesvědčeni o tom, že konstruktivní přístup všech aktérů nám umožní dosáhnout pozitivního, podle mého názoru dokonce možná skvělého výsledku. Ve Štrásburgu jsem prezentovala pracovní dokument společně se stínovými zpravodaji. My začneme o tomto dokumentu diskutovat příští týden. Cílem tohoto dokumentu bylo prezentovat zprávu v lednu tak abychom mohli hlasovat o zprávě v únoru. Ještě jednou proto děkuji belgickému předsednictví a děkuji panu ministrovi za jeho osobní účast na dnešní schůzce a těšíme se na jeho aktuální informace. Děkujeme. Pane Deklerku, máte slovo. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci tohoto výboru. Domnívám se, že každý z vás je přesvědčen o tom, že toto je skutečně prioritní téma. Určitě je to prioritní téma pro belgické předsednictví. A my se také snažíme rychle a adekvátně eh, vypracovat stanovisko rady. Jistě vás nemusím přesvědčovat o dopadech na děti jaké jsou dopady pohlavního zneužívání, jak to láme osobnost, jak to člověka na celý život poznamenává takovéto praktiky. Takže já se domnívám, že musíme se vynasnažit všemi způsoby, abychom proti tomu bojovali. A je zde i určitá represivní oblast. Je třeba zde řešit celou řadu prvků, já děkuji komisi za její iniciativu, za předložení tohoto návrhu. Jehož cílem je, aby se pravidla, která bojují proti různým způsobům zneužívání a vykořišťování, byla přísnější. Takže my je zpřísňujeme a také je upravujeme, protože s jednotlivými nástroji již máme jisté zkušenosti a na základě těchto zkušeností se můžeme posouvat ku předu. Tato tématika je pro nás priorita a my ji chceme projednat definitivně na prosincové radě. Už dříve jsme diskutovali na toto téma v radě, bylo to v říjnu. Cíle jsou možná na první pohled jednoduché, ale není to vždy snadné z hlediska technického a právnického, protože v jednotlivých zemích jsou různé systémy, takže bývá složité nalézt řešení, ale hlavním cílem je dospět k určité harmonizaci definic a také k harmonizaci trestních sazeb, protože existuje asi 17 různých eh, trestních činů, které se liší typem, eh, také určitým odstupňováním. Takže je to skutečně ambiciozní a obsáhlá tematika, ale musíme ji skutečně řešit. Na základě stávajícího AKI už se hovořilo v rámcovém rozhodnutí z roku 2003, o radě z roku 2007, potom takzvaná umluva z Lanzarote. To jsou všechno základní kameny pro naši novou práci. A poslední otázka, proč to máme řešit? Vznikly také nové technologie a musíme počítat s různými zkušenostmi a také zohledňovat právní a kulturní rozdíly jednotlivých zemí. Takže o čem ta diskuse probíhá? My se nyní snažíme, abychom do prosince eh, vypracovali definitivní rozhodnutí tak, aby naši maďarští kolegové eh, od začátku příštího roku mohli s vámi nadále spolupracovat. Snažíme se dokončit diskuzi ve dvou aspektech. Za prvé jsou to články 1 až 13. Ty už jsme v radě prodiskutovali, stalo se tak v říjnu. A ta druhá část diskuse nás čeká v prosinci. Krátce bych to tedy schrnul. Ta první část, o čem jsme v rámci první části diskutovali, uvedu tři prvky, kde komise předložila návrhy, rada je určitým způsobem upravila. Za prvé, počet eh, navržených trestních sazeb byl upraven. Cílem je, aby ta trestní sazba byla vysoká, ale aby to bylo koherentní s úrovní trestů, sankcí, jiných nástrojů. Snažíme se eh, v trestních sazbách být co nejkoherentnější. U určitých trestních činů eh, rada zavedla určité odstupňování podle toho, zda je tento trestný čin zase dopustili proti dítěti, které již eh, dospělo do věku, pro, kde je umožňován pohlavní styk nebo ne. Dále se to týká aplikace nástroje vyloučení určitého jednání. Tedy otázka, co je součástí běžného objevování sexuality mezi lidmi stejného věku, například adolescenty, které bychom měli považovat za normální. Měli bychom si zde dávat pozor, že i zde na té úrovni těch jakých eh, lidí, kteří jsou si rovni mezi sebou, aby zde nedocházelo k určité zranitelnosti. Takže to je také téma, kterým jsme se zabývali. A třetí téma, které jsme řešili v říjnu, je to, že se rada rozhodla mírně pozměnit článek 13 a to se týká nezletilých obětí, aby zde existovala možnost netrestat nezletilé oběti, právě protože se staly obětí. Ukázalo se, že je nezbytné to takto formulovat e, v souvislosti se stávající legislativou v oblasti porny, pornografie a prostituce. Takže domníváme se, že je důležité zde explicitně eh, dát také to, že nebudou stíháni nezletilé oběti. To bylo tedy ten říjen a na prosinec se eh, čeká diskuse druhé části, to jsou spíše procesní otázky, postup, ochrana obětí a tak dále. Snažíme se zde vytvořit globálnější vizi, Komise zde podle našeho názvu správně přistupuje k problematice holisticky a my doufáme, že budeme moci dostatečně zohlednit i prevenci. Ta diskuse nyní probíhá, ještě není definitivní stanovisko, proto vám ho zde také nemohu představit, ale dovolte mi, abych vám představil takové tři hlavní prvky, které jsou důležité v rámci probíhajících příprav. Za prvé je to článek 10 který se týká zákazu vykonávat aktivity s dětmi, eh, to eh, zákaz eh, styku s dětmi pro osoby, které byly odsouzené za sexuální zneužívání. To znamená, když byl někdo odsouzen za pohlavní zneužívání, může ještě profesionálně pracovat s dětmi nebo ne. A jak toto máme zorganizovat? O tom ještě probíhá diskuse. Každá země zde musí převzít svoji zodpovědnost a otázka zní, jakým způsobem můžeme vytvořit společný nástroj. A komise se tomu bude muset v budoucnu věnovat, abychom vyvinuli určitý horizontální přístup. Ale faktem je, že e, vzájemná výměna informací o tomto zákazu a že eh, zde musím zohlednit eh, také ten zákaz z jedné země v jiné zemi, aby tito lidé, kteří byli odsouzení za pohlavní zneužívání, nemohli pracovat s dětmi i v jiné zemi. Nyní tedy probíhá diskuse, ale jistě už nyní musíme určit to, že je třeba dát k dispozici informace pro ty, kdo chtějí tyto lidi zaměstnávat, aby eh, mohli o jejich zaměstnání rozhodovat se znalostí věci. To znamená, informování zaměstnavatelů je také zásadní věc. Je to něco, o čem se ještě diskutuje. To byla teda první otázka. Druhá otázka je, jak efektivně bojovat proti sexuální turistice. Rada tedy nezohledňuje pouze rozdílné právní systémy v různých zemích, protože například v Belgii to možná je, v jiných zemích to možná není, ale my musíme hledat efektivní způsob, jak tyto zahraniční v uvozovkách turistické sexuální aktivity řešit, jak k ním přistupovat. Takže to je to druhé téma. A třetí téma, jistě se nebudete divit, že o tom také ještě musíme dále diskutovat, je otázka zablokování internetových stránek, když je na určité internetové stránce zjištěná dětská pornografie, tak jakým způsobem je možné tuto stránku zablokovat, Členské státy zde mají různou míru citlivosti k této otázce, různá stanoviska, takže to musíme také ještě dále prodiskutovat. Závěrem chci říci, že chceme tímto tempem pokračovat, to znamená první polovinu jsme projednali v říjnu, druhou polovinu dokončíme v prosinci Eh, uvedl jsem vám tři hlavní témata, o kterých se ještě diskutuje. Budeme na tom intenzivně pracovat a doufáme, že se nám podaří se dostat v této otázce ku předu. A v rámci eh, trialogu diskuze mezi Radou, Komisí i parlamentem se nám podaří dospět ke společnému výsledku. Je to velmi ambiciozní projekt, a musíme se postarat o to, aby vznikl koherentně efektivní právní nástroj, který bude znamenat skutečný pokrok v této věci. Děkuji vám, paní předsedkyně, že jste mi dala možnost zde vystoupit. Děkuji vám za vaši prezentaci. Dámy a pánové, nyní se hlásí tři nebo čtyři zájemci o slovo. Požádám vás o stručnost, protože nemáme moc času a už, už trošku jsme pozadu i za tím původním rozvrhem časovým, takže vás eh, žádám, abyste byli ohled taky na kolegy, kteří jsou další, pan Alvaro a pak pan Brons. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat belgickému předsednictví za tuto prezentaci a také děkuji paní Angelili za její zprávu. Opět zde budu hovořit za paní, za kolegyni Velcrom, ale myslím si, že jsou zde i další kolegové, kteří se věnovali této otázce, já jsem mezi nimi. My jsme o tom hovořili v podstatě celý loňský rok. Dovolte mi soustředit se na jeden takový bod, který se týká právě toho blokování některých stránek. Hovořil jste o tom, Eh, už o tom také hlasoval výbor pro kulturu, a to jednomyslně. Jednomyslně schválil návrh umožnit odstranění některých webových stránek, které eh, vlastně nabízejí eh, sexuální obsah, který se týká zneužívání dětí. Hovořili jsme o tom, že jde o zneužívání dětí, je to násilí na dětech, Ovšem, ta e, diskuse, zda ty stránky mají být vymazány nebo pouze zablokovány, to je ještě diskuse, která bude probíhat a na které bychom se také měli zapojit, co by EU. Měli bychom žádat členské státy, aby přijali všechna účinná opatření, která mohou vyřešit tuto situaci a odstraní tento problém. A vypadá to tak, že zablokování není příliš účinné, protože dětská pornografie se stále vyskytuje na internetu. Ještě mi dovolte dvě poslední věty. Dánská, ještě si eh, nedávno jste vystoupila také dánská policie v belgickém parlamentu a pokud mi dovolíte citovat z jejich zajímavé prezentace, tak hovořili o tom, že USA nebo Rusko, nebo požádat USA nebo Rusko, aby odstranili nějaké, některé internetové stránky, by nemuselo mít žádný praktický dopad, protože konkrétně tyto dvě země třeba nejsou příliš ochotny něco takového udělat, a to z různých důvodů. Předsedkyně přerušuje. Chtěla bych se zeptat předsednictví, kolik členských států by bylo pro, nebo zda víte, kolik zemí by bylo pro zablokování, kolik zemí by bylo pro vymazání. Děkuji, říká paní předsedkyně. Já vás požádám, abyste dodržovali čas, protože jinak se nedostanou ostatní ke slovu. Já se omlouvám, ale dnes máme mnohem méně času, není to moje chyba, ale pokud eh, napřeme úsilí, tak se nám to podaří všechno dodržet. Nyní pan Bronx. Děkuji. Eh, asi si vzpomínáte, že na začátku října zde bylo slyšení, které však mělo dost malou účast. Myslím si, že tam asi dorazilo pouze hrstka z nás. Eh, hovořila jste, nebo měla jste také vystoupit skupina, která brání poškozené a oběti a hovořili také o tom, že jste tedy rozdíl mezi zablokování stránky a mezi odstranění stránky. Oni hovořili o tom, že to zablokování je pouze takovou kosmetickou změnou. Eh, také tato organizace hovořila o tom, že eh, ten ter, termín by se měl, že by se měl spíš, spíš, spíše používat termín pohlavní zneužívání dětí. Dále se také byl uh, subjekt, který zastupoval poskytovatele internetového připojení v Irsku a vypadá to, že někteří tito poskytovatelé pornografie se vlastně napojí na stránky, které jsou naprosto, eh, které jsou naprosto důvěryhodné. On uváděl příklad, že se vlastně někdo, že někdo připojil ten pornografický obsah na stránky naprosto nějaké důvěryhodné firmy a vypadá to, že bychom se měli věnovat i tomuto jevu. Velice děkuji nyní pan Albrecht. Děkuji paní předsedkyně. Já také nebudu hovořit tomu obsahu, ale spíše k postupu zablokování. Já se domnívám, že to není pouze konfrontace s různými právnickými tradicemi nebo citlivými otázkami, ale je to také politická konfrontace, politická otázka, zda chceme zavést blokování nebo ne, zda ho chceme zavést před smazáním nebo ne a stále více či- slýchám, že mazání nefunguje, protože kooperace se zeměmi, kde je nejvíce takových stránek, například z USA, ta spolupráce nefunguje. A já mám pocit, že když tady v radě nebo v parlamentu nebudeme toto téma jasně řešit, tak eh, toto téma v podstatě vyšumí. Rád bych poukázal na eh, případ eh, eh, stránky webové, která se jmenuje stopkinderporno.com nebo nějak tak. To byla eh, nizozemská webová stránka, která byla namířena proti dětské por- pornografii a ona potom byla smazána, zase se objevila, potom byla zase zablokována a já nevím, jestli to není politicky ožehavé, když to takto probíhá. Nyní pan Milder. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám velmi krátkou otázku na pana ministra. A zdá se mi, jde zásadní otázka promlčecí lhuty. E, vyjádřila se k tomu rada dosud nějakým způsobem? děkuji za stručnost. E, hlásí se ještě někdo o slovo? Paní Sipo. Děkuji. Německá diskuse se výrazně soustředila na otázku smazání stránek a blokování stránek, takže já o tom vědomně nebudu hovořit, protože co zde už dosávadně zaznělo, poukazuje na to, že tato směrnice má celou řadu dalších důležitých aspektů, které jsou ještě důležitější pro to, abychom se vůbec vyvarovali dětské pornografie. Je mi jasné, že ve směrnici, která řeší právní a trestně právní otázky, jsou otázka ochrany obětí a prevence pouze dílčími záležitostmi, ale myslím si, že bychom zde mohli doplnit ještě určité body k tomuto tématu. O čem bychom měli také diskutovat více a co je mi líto, že zatím bylo pouze jedno setkání zpravodajů. A to je vnitřní nekonzistence směrnice. V bodu 3.2 hovoříme o minimálních trestních sazbách, potom hovoříme v jiných bodech o e, nejnižších sazeb horních trestních sazeb. V 3.2 jsou trestní sazby, když děti nedosáhly sexuální zralosti E, v bodě 4 potom stresní sankce pro všechny osoby do 18 let. E, zde se mi to také nezná úplně smysluplné, také je to otázka profesionální činnosti a další. Myslím si, že už diskuse probíhaly v různých grémích a může probíhat i v tomto, výborech, v tomto výboru. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Tak já mám ještě dvě krátké otázky. Za prvé podala jsem parlamentní otázku, zda Evropská komise při vyhodnocování proti teroristických aktivit, když zjistila, že je vlastně neefektivní blokovat webové stránky, tak proč tuto cestu nyní komise a rada volí? A druhá otázka, proč není více zdůrazněná prevence, když víte, že 80% případů se odehrává doma nebo ve školách eh, s osobami, kde je vlastně navázané určité pouto důvěry. Takže neměli bychom více chránit děti a nyní vám dávám opět slovo, pane ministře. Děkuji, paní předsedkyně. Budu reagovat stručně. Za prvé, téma internet, o tom se nyní diskutuje a já vím a vidíme to i zde dnes, že to je velice citlivé téma. Probíhá zde intenzivní diskuse, také v Německu je velmi intenzivní diskuse, je to otázka efektivity. Nemusíme intenzivně o něčem diskutovat, když budeme vědět, že něco lze snadno obejít technickou cestou nebo opět zaktivovat. Takže musíme zde najít dobrou rovnováhu mezi tím, co je možné a co je efektivní při používání celého nástroje. Takže já k tomu dnes nic neřeknu, protože je to součást diskuse, která ještě probíhá, probíhá i v radě, takže tomu musíme ještě nechat prostor až do prosince. Za druhé, co se týče promlčecí lhuty, eh, k tomu jsme ještě nic eh, neřekli, zatím také neproběhla intenzivní diskuse. Je mi jasné, že to je velmi citlivé téma. I v Belgii probíhá velmi intenzivní diskuse, například v souvislosti s případy zneužívání eh, nezletilých v prostředí církve. Zde jasně vyplývá na povrch eh, pocit nespravedlnosti, že přece není možné dělat nic proti případům, které jsou podle současné legislativy promlčené. Já si myslím, že to je téma, které se objevuje v mnoha zemích Evropy, ale zatím jsme to také neprojednali. Určitě souhlasím s tím, že bychom měli více zdůrazňovat prevenci. Ale mě zvláště zajímá ten postoj otevřenosti vůči vztahům založeným na důvěře. Já myslím, že um, už jsme toho zažili mnoho. Pedofilie, zneužívání dětí v různých formách. Také v Belgii jsme se s tím setkali. A jistě se ještě objeví nové formy, nové fenomény, také například v rodinách kde existuje určité pouto důvěry, takže my se musíme zaměřit na to, abychom posílili prevenci, také například eh, určitá kontaktní místa, pedagogickou podporu, aby zde byla ještě mnohem větší spolupráce všech aktérů, aby byli pozornější a ještě intenzivněji Eh, zacházeli s indiciemi na eh, sexuální zneužívání. Já nemohu nic definitivně říci k těm tématům, o nich jste hovořili, protože jsou to právě témata, která se aktuálně projednávají. Eh, to, co jste zde vyjádřili, zohledním na prosincové radě a doufám, že dospějeme k pozitivnímu závěru. Vidím, že i vy se tomuto tématu intenzivně věnujete a já doufám, že v lednu e, budete moci vypracovat jasné usnesení k této věci, abychom téma během maďarského předsednictví co nejrychleji uzavřeli. Děkuji. Spravodajka už asi nechce reagovat, nebo ještě nějaké poznámky na závěr ne. Čím pádem vám děkuji. Děkujeme, pane ministře, za to, že jste mezi nás přišel. Okay, colleagues, that brings us... Kolegové, kolegyně, dostáváme se k bodu číslo 6 na našem dnešním programu. Opět se omlouvám za to, že vás takhle honím, ovšem nemáme jinou možnost. Rozšíření oblasti působnosti směrnice 2003-109 ES na osoby požívající mezinárodní ochrany. Spravodajem je Claude Mores. A už ho vidím který nám poskytne informace o druhém trialogu, který proběhl 9.11. Pane Moraši, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Jsem nesmírně rád, že jsme takto disciplinovaní, že ti kolegové, kteří přišli později, asi nevědí o tom, že nebudeme mít poté už tlumočení, čili je velice dobré, že jsme to takhle urychlili. Pokud jde o poslední triálog, ta situace je pozitivní, velice pozitivní. My jsme dosáhli dohody, pokud jde o mm, interpretační záležitosti rodiny, vyhoštění a tak dále, čili jsem nesmírně rád a vděčný všem čtyřem stínovým zpravodajům, ne všichni jsou dnes mezi námi, ovšem všem opravdu stínovým zpravodajům, kteří byli nesmírně nápomocní, kteří mi pomáhali v celém procesu a pomohlo, povedlo se nám dosáhnout tohoto, doufáme, posledního trialogu, kde už máme pouze dvě záležitosti, které ještě musíme dořešit. Jedna je kolik musíme vzít potaz teda celé to období asilové žádosti o azyl, pokud jde o výpočet eh, pobytu a tak dále. Čili zde jsem rád, že se nám povedlo dosáhnout kompresu 18 měsíců s radou i s komisí. Jsem nesmírně vděčný radě i komisi za jejich přístup, za to, že se nám povedlo dosáhnout tohoto kompromisu. A poslední záležitost, která není pouze záležitostí důležitou pro náš výbor nebo pro tuto zprávu, je to věc, která v podstatě překračuje všechny oblasti Evropského parlamentu, je teda korelační tabulka. Probíhala rozsáhlá diskuze, velice extenzivní diskuze o korelačních tabulkách komise. Určitě se k tomu budou chtít vyjádřit. Měla pocit, že v tomto konkrétním případě by mohli udělat výjimku. Samozřejmě to ale Evropský parlament neustoupí z toho požadavku mít korelační tabulku všech důležitých zpráv, tak abychom zajistili kvalitní transpozici legislativy na národní úroveň. To je pro nás důležité, pro Evropský parlament. Zůstane to pro nás důležitým bodem. Ovšem teda na závěr bych ještě rád řekl, že se nám povedlo dosáhnout kompromisu, který si myslím, že můžeme si zase. Děkuji. Děkujeme. Jedna, jeden přihlášený do diskuze, pan Alexander Alvaro. Děkuji za slovo. Já už jsem to signalizoval, že chci vystoupit jednak, protože vystupuji za Cecílii, která s stěnovou zpravodajkou a jsem rád, že mohu říci, že je to opravdu úžasný výsledek, který jsme dosáhli, tato dohoda mezi třemi institucemi v jedné z těchto asilových oblastí, což je jasný signál, že dochází k posunu v této oblasti a snad se nám povede dosáhnout pokroky v ostatních záležitostech. Cecilie je ovšem líto, že parlament a komise museli ustoupit, pokud jde o korelační tabulky, aby vůbec došlo k dosažení dohody a že pozice rady je zneklidňující, pokud jde o mm, o, o tuto směr, o směrnici, ve, kte, ve které je zpravodajkou eh, eh, Cecílie má pocit, že je to krok eh, špatným směrem, že nám ráda pomůže, když budeme hovořit o těch dalších asilových záležitostech. A nejdůležitější záležitost, ráda by poděkovala Cecílie, zpravodaji za úžasný přístup k celé této problematice. Děkujeme, říká paní předsedající. Ještě někdo? Není-li tomu tak tak se zeptáme, zda zde máme někoho za Evropskou komisi. Chtěl by někdo vystoupit? Není tomu tak. Ano? Je tam někdo? Chtěl by někdo vystoupit? Prosím. Paní G, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pouze, abych zopakovala, potvrdila to, co před chvíličkou zaznělo. Ráda bych poděkovala rovněž zpravodaji panu Morešovi za tuto zprávu a abych to trošku ještě objasnila, pokud jde o komisi a pokud jde o ty korelační tabulky. Samozřejmě, že to je nesmírně důležitá oblast pro nás, pro komisi rovněž. My jsme akceptovali mm, ten krok zpět v tomto nesmírně důležitém tématu, tak abychom vyslali jasný signál, jasný signál, pokud jde o přijetí určitých instrumentů v asilovém balíčku. Ovšem i přesto je nám líto, líto, mm, že ráda zaujala tento postoj v tomto konkrétním bodě. Přáli bychom si společně s ostatními institucemi, aby tento dialog pokračoval. V tomto bodě my přijdeme s takovým prohlášením ku tomuto bodu za naší stranu. Děkujeme. Claude, ještě nějaké poznámky k tomu? Ano, já bych Alexandru a eh, za ALDE i, kolegovi, i kolegyně z komise. Rád bych jim řekl následující. My budeme pokračovat eh, v tom našem postoji vůči korelačním tabulkám. To je první věc a to zásadní rozhodnutí komise. To bylo to rozhodnutí, které se dotýkalo dalšího pokroku asilového balíčku vpřed. To si myslím, že je velice dobrý signál pro nás, pro Evropský parlament, protože se to dotýká důležitých bodů asilového balíčku. Je to zásadní bod, to znamená, aby tento balíček dále pokračoval. Děkuji. Sorry, I was uh, distracted. Omlouvám se, říká paní předsedající, trošku jsem se tady zamotala. Čili tím jsme pokryli bod číslo 6 a dostáváme se Máme se ještě pět bodů na dnešním programu. Já navrhuji, aby ten poslední bod směrnice proti diskriminaci, aby jsme se tomu věnovali na další schůzce. To znamená, že máme hodinku. Máme hodinku na čtyři zbývající zprávy. Dvě z nich jsou prezentací výroční zprávy ochránce dat a Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislost drogovou. Ty by měly začít o půl páté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 Děkuji. Děkuji za slovo. Já si myslím, že je dobré, že stínoví zpravodajové měli rozsáhlou schůzku minulý týden mm, s tlumočníkama. Podívali jsme se na pozměňovací návrhy, protože jak vidíme dneska odpoledne těch 100 pozměňovacích návrhů bychom asi nemohli prodiskutovat. Jistě si pamatujete, kolegové, kolegyně, že jde o určitou aktualizaci, přepracované znění, jak už se o tom zmínila paní předsedající, to znamená tato směrnice, pokud je o hákský program, stokholský program a rovněž i francouzské a německé postoje vlád v um, tom ohledu, že by chtěli v legislativě Eh, spojit eh, jednotlivé přístupy, to znamená legislativy, která byla prezentována v září tohoto roku. Já jsem předložila pracovní dokument, eh, rovněž zprávu z vlastní iniciativy pro to přepracované snění. Hm, vidíte, že pozměňovací návrhy zde máme už k dispozici od jednotlivců, od politických skupin. Je tam asi stovka těchto návrhů. Doufali jsme, že to dojde k rozsáhlé dohodě, a bychom využili rovněž belgického předsednictví, které bylo ochotno s námi diskutovat. Ovšem na základě toho počtu pozměňovacích návrhů je jasné, plus to, že mnoho těchto návrhů se ubírá jinými směry, různými směry, to, co navrhuje komise, já, ostatní návrhy, čili zdá se, že budeme potřebovat mnohem více času, abychom se shodli na tom, jak to zapracovat do harmonogramu, jak postupovat, protože všichni stínoví zpravodajové, všechny politické skupiny se chtějí nejprve podívat na tyto návrhy a zároveň na implikace, které by to mohly, mohlo mít vzhledem k tomu koherentnějšímu systému, po kterém voláme. Takže hlasovat asi někde na konci listopadu, předpokládáme v našem výboru. To si myslím, že nebude možné, protože skupiny prostě nebudou mít čas to prostudovat. Předpokládám, že asi byste dali přednost tomu, že bychom nehlasovali ve čtvrtek odpoledne, nějaké asi 9. prosince, to znamená těsně před posledním Štrásburgem, asi nebudete pro, což by znamenalo, že mm, by jsme hlasovali ve výboru až bohužel někde začátkem příštího roku, to znamená pod maďarským předsednictvím. Nevíme, do jaké míry se budou zajímat o toto dosie. K několika pozměňovacím návrhům několik slov. Některé jsou vně toho eh, obsahu, který se dotýká přepracovaného znění, asi k tomu bude muset zaujmout nějaké stanovisko. Já, i když si myslím, že tam že Samozřejmě jsou to věci, které bychom měli sledovat, ovšem komise v tomto ohledu rovněž by se měla podívat i na svůj postoj, to znamená k těm pozměňovacím návrhům, které jsou mimo přepracované znění, to znamená ten rozsah a tak dále. Některé z těchto návrhů jsou velice důležité. Zároveň několik důležitých věcí, pozměňovacích návrhů, když se podíváme na název tohoto přepracovaného znění, snaha o ten jazyk těch dvou kategorií, jednak humanitární ochrana, která by měla zastřešovat poté ty dvě konkrétní kategorie statutu uprchlíka a těch, kteří se těší dodatečné podpoře. Doplňkové ochraně já bych eh, tím, že paní předsedající už je trošku nervózní, nechci zacházet do podrobností, čili já připravím informace pro kolegy a budu analyzovat tyto návrhy, čím bych mu pomohla podívat se na ty věci jasněji a ne, abychom všichni se zde museli nějak prokousat stovkou těchto návrhů. Děkuji, říká paní předsedající. Máme zde jednoho přihlášeného do diskuze. Dva? Dva přihlášené do diskuze. Three. Tři. Jelikož to hlasování, jak jste se o tom zmínila, bude odloženo na leden, tak asi by se nám povedlo najít nějaké okýnko, kde bychom mohli do ledna to ještě projednat. Pane Alváro, děkuji za slovo. Paní předsedající, mám to potěšení zastupat paní Naďu Horš, která je naši stínovou zpravodajkou, která rovněž bohužel nemůže být dneska mezi námi a zároveň bych její jménem rád poděkoval za skvělou spolupráci se spravodajkou a jelikož se jste zmínila o tom, že bude mít ještě možnost diskuzi pouze několik záležitostí k terminologii. Ona si myslí, že by bylo dobré, abychom zde měli stejnou definici, terminologickou definici, to znamená rodina, například ve všech směrnicích, kterých se to dotýká, nebo diskuse o tom, jaký je status uprchlíka v určitých určitých etapách, to tam jistě ještě diskuse proběhne se spravodajkou. A jistě znáte stanovisko paní Hers v tomto ohledu. Možná velice stručně, jelikož už jsem i před chvíli překročil čas, asi bychom měli vzít v potaz to, zda prodiskutovat eh, možnost otevření zaměstnaneckého trhu pro uprchlíky možnost integrace, jednodušší integrace, ale to já ponechám otevřené, protože já nejsem stínovým zpravodajem a určitě budeme mít možnost to ještě projednat. Děkuji, děkuji za stručnost, paní Holmajerová. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, budu také mluvit stručně. Dovolte mi poděkovat Jean Lambertsové protože my jsme se s ní setkali jako se spravodajkou a ona zohlednila celou řadu našich otázek a poznámek, co se týče vyjasnění určitých právních eh, záležitostí. Například problematika odlišování uprchlíků a osob, na které se vztahuje podpůrná ochrana, jak a proč se tak děje, a nyní už jsme o krok dále, tak já doufám, že se budeme moci opět sejít, abychom si vyjasnili ještě další záležitosti. Dovolte mi jednu otázku, týká se se pozměňovací návrh se Silgium, pozměňovací návrh 34. Zde se chci zeptat frakce SAD, nakolik eh, zde má na mysli aby se napříště nehovořilo o osob třetích zemí nebo e, bez státní příslušnosti, ale že lidé, kteří si podají žádost v rámci jedné země EU, ale už tam nebude žádná bližší definice, tak to může znamenat teoreticky, že někdo občanem EU, takže například Rumun si může podat žádost ve Francii nebo e, Řek jinde. Já bych to ráda dopověděla. Takže já se chci zeptat SAD, proč podali tento pozměňovací návrh, nebo jestli by nám ho mohli více objasnit, co za tímto pozměňovacím návrhem vězí. Děkuji. I, I, I I'm, I'm... Děkuji, já jsem svědomá toho, že vás moc tady honím, ovšem možná bychom to spíš měli um, adresovat kabinetu generálního tajemníka, který nám neumožnil mít vlastně ani dvě hodiny s tlumočením, proto jsem navrhovala, abychom to stáhli z programu. Možná bychom mohli poté pokračovat po půl šesté i bez tlumočení, ovšem i tam bude mnoho lidí jistě, kterým to nebude vyhovovat, čili prostě to musíme nějak urychlit. Paní Alvéro López. Děkuji za slovo. Rovněž bych ráda poděkovala zpravodajce za odvedenou práci. Myslím si, že je velice důležité, že udělala i hodně práce v této oblasti, pokud jde o pozměňovací návrhy. Myslím si, že ty návrhy se nám hodně už přibližují, snažíme se dosáhnout opravdu maximálního konsenzu. Silvi Guillaume rovněž má pozměňovací návrh, já nebudu hovořit za ní, protože je to její pozměňovací návrh, ale pravda je to, že některé nevládní organizace jsou sice pokryty s tímto zněním, měli bychom se ovšem podívat i na právní základ. Myslím si, že bychom se měli podívat na to, jakým směrem se ubírají jednotlivé pozměňovací návrhy. Nebudu zacházet do podrobností, Jane Lambert už se o tom zmínila. Je to oblast, která by měla být prodiskutována ještě podrobněji. Další kolegyně, kolega, na chvílečku, ještě jednu minutu, děkuji, děkuji za slovo. Já jsem poslouchala velice pozorně všechno, co bylo řečeno s pravodajkou i všemi ostatními řečníky. Myslím si, že ty hodnoty zásada subsidiarity rovněž musí být vzata v potaz. To znamená, že pokud se nám nepovede identifikovat to, jakým způsobem se osobám přiznává možnost nároku, tak celý tento postup prostě jedna členská země asi nebude moci zvládnout. Proto je důležité rovněž na tomto se zaměřit na potřeby nezletilých, měl by být k dispozici konkrétní program. A ještě jeden statut, který byl identifikován a podmínky, které se toho dotýkají, tohoto statutu. Samozřejmě, že těmto osobám, na které se to stahuje, by měli mít, měli by mít k dispozici přístup ke zdravotnickým službám, veškerým dalším službám asistenci, tak, aby jejich práva byla respektována. Děkujeme. Pan Havárez ještě, poslední na našem seznamu. Děkuji za slovo. Like to thank Jean. Já bych poděkoval Jean my jsme předložili několik pozměňovacích návrhů. Takový ten zatím možná nejproblematičtější je ta příslušnost k etnické skupině či pro následované osobě, protože osoby mohou být pronásledovány, protože patří do takové etnické skupiny nebo protože se oni předpokládá, že k takové skupině patří. Velice často tomu tak bylo právě proto, že teda buď jsou teda mm, příslušníky etnické skupiny, nebo protože se někdo myslí, že jsou příslušníky této etnické skupiny. To by mohl být problém. Oni nám řeknou v Evropě, ano, byli jste pro následování, proto, že, nebo že si myslíte, že patříte k té skupině, ovšem by k ní nepatříte a tak dále. My prostě chceme poskytnout, pozmě, předložit pozměňovací návrh, ve kterém zvážíme obě dvě možnosti, to znamená lidé, kteří jsou pro následování v jejich mateřské zemi, tam přece mm, pro ně to nemá žádný dopad či rozdíl, zda patří nebo nepatří k dané etnické skupině, protože prostě jsou pro následování. Čili doufám, že budeme možnost se o tom ještě pobavit a zatím je to z mé strany všechno. Děkuji, říká paní předsedající. Nikdo už se nehlásí o slovo, proto dávám slovo zase paní zpravodajce, paní Lambertová. Děkuji, děkuji. Ráda bych poděkovala kolegům za zájem o tuto problematiku, za snahu dosáhnout pokroku. Já se pokusím podrobněji rozebrat několik posměvacích návrhů. 34. paní Gie se o tom zmínila, tam se můžeme na to podívat společně. Já mám nějakou představu, ona možná trochu jinou představu, tomu se ještě budeme věnovat. A omlouvám se, omlouvám se za ten nedostatek diskuze dneska odpoledne. Um, thank you. Yes, I, I apologize. Děkuji. Já se trochu omlouvám, že vás takto ženu dopředu, ale snažím se, abychom stihli co nejvíce bodů dnešního programu. Čili podle našeho pořadu jednání nás čeká prezentace Evropského inspektora ochrany údajů, ale já se obávám, že ho nikde mezi námi nevidím. Někdo na mě něco Eh, někdo chce se se přihlásit o slovo? Dobře. Dalším bodem měla být výroční zpráva Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rok 2010, takže já navrhuji, abychom nejprve začali zprávou pana Busutila, kterou jste všichni obdrželi. Vím, že máme dost málo času Přitom je to tak velice důležité téma, takže buď se tomu budeme věnovat nyní, anebo to odložíme až na tu další schůzi, což by bylo ve čtvrtek odpoledne, což já vím, že to také není ideální. Takže co si o tom myslíte? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice rád, že mohu představit zprávu, kterou jsem vypracoval. Týká se to zprávy Eh, o změně nařízení o agentuře Frontex. Agentura Frontex má za úkol operativní spolupráci na vnějších hranicích členských států. Konalo se několik schůzí, také jsme dokonce jednali i se zástupci Frontex, také jsme navštívili tuto agenturu. Rovněž eh, jsme uspořádali několik schůzek se stínovými zpravodaji také se zástupci EDPS a také se s dalšími současnými stranami. První výměna názorů proběhla poměrně nedávno v našem výboru a zpráva, kterou máte před sebou, obsahuje nyní 68 pozměňovacích návrhů, které se tak zhruba rozdělit do deseti témat. Protože jste dnes, protože jste dnes na nás velice přísná, paní předsedkyně, tak já uvedu pouze pět těchto nejdůležitějších bodů, nebo pět, pět témat. To první téma hovoří o tom, že zpráva se snaží eh, najít eh, způsob, jak chránit základní lidská práva. Je to pro mě velice důležité a je to i důležité pro kolegy z ostatních politických skupin. Druhý bod, o kterém chci hovořit. Navrhuji aby všechny pohraniční hlídky, všechny ty týmy v rámci Frontextu, ať už jsou součástí těch společných pohraničních hlídek nebo v těch hlídkách rychlého nasazení, tak všichni by se měli nazývat podle toho, co skutečně dělají. Já bych navrhoval nazvat je Border Guards, neboli pohraniční stráž. Zatím v tom nařízení se ten termín border guard nepoužíval a já bych navrhovala, abychom ho zavedli. Za třetí, navrhuji, aby Frontex získala uh, úlohu nejenom pro navracení, které je nucené, ale také pro návraty, které jsou dobrovolné. Za čtvrté navrhuji, aby agentura Frontex také získala eh, pravomoci zpracovávat osobní údaje. Je to totiž velice důležité pro její činnost, zejména pro některé konkrétní aspekty její činnosti. Uvědomuji si, že se jedná o citlivý bod a právě z toho důvodu navrhuji, aby toto zpracovávání osobních údajů podléhalo různým bezpečnostním pojistkám. A za páté navrhuji zvýšit demokratickou kontrolu této agentuře, tím tedy, že Evropský parlament bude více monitorovat činnost této agentury v rám, a také jsou, z toho části také, jsou také pracovní vztahy a pracovní režimy se třemi zeměmi. To je takových pět hlavních bodů, které navrhuji ve své zprávě. Celkem tam navrhuji deset bodů. Velice děkuji také kolegům za, před, za předložení pozměňovacích návrhů a velice se těším i na další spolupráci napříč politickými stranami a těším se na jejich podporu. Velice děkuji za to, že chápete časový pres. Máme zde tedy dva, eh, dva zájemce, kteří se chtějí vystoupit a dále zde máme zástupce komise, kteří, které chvilku necháme, aby chytili dech. Takže nejdřív pan Alvaro, pak pan Keller. Velice děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve pogratulovat eh, vám za to, že se vám podařilo eh, jak si směstnat ten obsah dnešního zasedání do omezeného času. A také děkuji zpravodaji za vypracování této zprávy. Děkuji Simonovi, co by stínovému zpravodaji. Také velice děkuji za to, že jste se zaměřil nad několika velice důležitými body, které se týkají této směrnice. Cecílie plně souhlasí s tím, co se týče posílení pravomocí v oblasti základních práv. Eh, chci hovořit stručně, že jste hovořil o vztahech se, třemi, se třetími zeměmi a také o kontrolní pravomoci Evropského parlamentu. Hovořil jste také o zpracování osobních dát. My bychom chtěli zdůraznit, že to má být pouze pro omezené účely a mělo by to být velice přísně omezeno a regulováno. Náš stínový zpravodaj také hovoří o tom, že Eh, nebo podporuje také to, že Frontex by měl mít své vlastní vybavení a také zde ještě přemýšlíme o možnosti pronájmu toho vybavení, protože to možná může být nákladově efektivnější. Myslím si, že eh, jinak dosáhneme dohody. Eh, velice děkuji a gratuluji za tuto zprávu a přeji vám s ním také hodně štěstí do další práce. Paní předsedkyně, také vám gratuluji k tomu, jak vedete tuto schůzi protože se vám to daří velice rychle a efektivně. Velice děkuji. Nyní paní Keller. Děkuji. Také bych chtěla poděkovat zpravodaji za velice dobrou eh, spolupráci a za ta setkání stínových zpravodajů. Nemám čas teď procházet eh, celou tu zprávu, nicméně z vaší prezentace bych chtěla vypíchnout to, že posilujete důraz na lidská práva, také je zde mnoho podrobností, také dále posilujete kontrolní pravomoci Evropského parlamentu, to je pro nás velice důležité. Co se týče osobních údajů, tak eh, my budeme mít trochu jiný názor, což se asi očekávalo. A v tom duchu také předložíme některé pozměňovací návrhy, ale jinak tam jsou body s nimi, na nich se zcela jistě shodneme. Velice děkuji. Nyní pan Bronz. Děkuji. Já jsem dost překvapen, že se zde vůbec hovoří o té pravomoci zpracování osobních údajů. Já si myslím, že jejich úkolem je chránit hranice a myslím si, že bychom eh, měli však na, tuto, eh, na, tento, na tuto novou pravomoc nahlížet opatrně, abychom to brali obezřetně. Děkuji. Nyní jsem zatím dala komisi trochu času na to, aby se trošku aklimatizovali a dávám slovo komisi, pan Atrman. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Naštěstí tedy jsme nepřiletěli z tak velké dálky. Tak, chtěl bych pouze říci, že mohu o tom hovořit stručně. Zatím jsme ještě neměli možnost prostudovat podrobně celou zprávu a také bohužel jsem zde nebyl, když zpravodaj představoval zprávu na úvod, čili to je zřejmě to jediné, co k tomu zatím mohu říci. Ano, děkuji, tak tím se nám to ještě celé urychlí. Ale pokud jsem to dobře pochopila, tak zástupce rady zde není přítomen. Je to tak? Rada zde není zastoupena, nebo je zde, ale tady nechce vystoupit. Dobře, dobře, takže máme zde někoho z rady, ale to není přímo kompetentní osoba, čili poprosíme pana Bosutila o závěrečné slovo. Děkuji, paní předsedkyně, ano, chápu to, protože ta zpráva byla eh, rozdána kolegům až nyní, takže to chápu. Já se pouze vyjádřím k tomu, co říkal Alexandr Alvaro. Tento komentář se týkal návrhu komise eh, dát eh, této agentuře novou pravomoc, aby eh, měla vlastní vybavení. To je věc, o které jsem nehovořil, protože se jedná o věc, která, není, která je tedy sice nová, ale já ji podporuji ve své zprávě, takže bych to jenom chtěla zdůraznit. Dále bych chtěla říci, že se velice těším na zpětnou vazbu, kterou eh, obdržím i od obou zmíněných institucí a velice se těším, že dosáhneme co nejlepšího souhlasu na, nebo co nejlepší schody v této zprávě. Velice děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 14. prosince v poledne a hovořit o tom budeme na 26, 20, 25. 26. ledna na zasedání našeho výboru. Tím se dostáváme tedy k prezentaci. Navrhuji, abychom si nejprve vyslechli výroční zprávu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rok 2010. Vypadá to, že je to docela, že už tu zprávu máte hotovou poměrně brzy, když to má být za rok 2010, takže bych ráda pozvala eh, sem k předsednickému stolu ředitele centra eh, ředitele Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. Thank you very much for being here. Eh, dobrý den, vítáme vás. Máte štěstí, protože ještě můžete využít eh, tlumočení, kteří, se, kteří eh, tlumočníci se budou do čtvrt na šest, čili já vám okamžitě dávám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové, je to pro mě velká čest, že vám dnes, tak jako každý rok, mohu představit nejvýznamnější výsledky naší práce za rok 2010, to znamená drogová problematika v Evropě. Já už zde hovořím po šesté. Myslím, že kdybychom si to chtěli usnadnit, tak můžeme za letos říci, že celkový objem konzumace drog v EU zůstal konstantní, ale to by bylo příliš velké zjednodušení, protože bychom přehlédli to, že drogová problematika se stává čím dál tím složitější a dnes máme mnohem dynamičtější a inovativnější drogový trh než v minulosti. A to je trend, který musíme zohlednit v našich dlouhodobých evropských i národních strategiích, jako je například strategie Evropské unie eh, do roku 2013. Ale dovolte mi si něco k detailům. Začnu s heroinem a dalšími opiáty. Spotřeba heroinu z hlediska sociálních i zdravotních eh, dopadů je nejzávažnější drogový problém Evropy. největší část mrtvých důsledků drog, kterých je 7 až 8 tisíc ročně, zemřou právě na následky požití heroinu. Předpokládáme, že 1,35 milionů eh, občasných konzumentů eh, této drogy a toto číslo zůstávalo konstantní, přestože do roku 2007 stoupala výroba opia v Afghánistánu. Ale máme zde i určité pozitivní trendy. Například klesá podíl těch, kdo konzumují heroin v nejškodlivější podobě, formou injekční. A to spolu s rozšíření opatření pro omezení škod a rizik přispělo k tomu, že přenos infekčních chorob mezi konzumenty drog, zvláště přenos HIV, výrazně poklesl. Ale jsme ještě velmi vzdáleni tomu stáhnout varování, zvláště když se podíváme na naše sousedy. Alarmující je obrovský rozsah eh, injekčního konzumu a HIV v Rusku a na Ukrajině. Domnívám se, že v těchto dvou sousedních zemích je třeba tuto situaci skutečně monitorovat a měli bychom jim poskytnout také podporu. Co se týče stimulačních látek, zde je to kokain, amfetamíny a extáze, ty hrají v Evropě nejdůležitější roli. Spotřeba kokainu v koncem 90. let v celé řadě západoevropských zemí stoupla a po kanabis je kokain druhou nejčastěji konzumovanou nelegální drogou. Loni konzumovali kokain, kokain asi 4 miliony Evropanů. Vysoká spotřeba kokainu je jenom v omezeném počtu zemí, ale jiné země je postupně dohánějí. A spotřeba kokainu se přesunula ze skupin, které jsou sociálně dobře integrované, eh, se rozšířila i na marginálnější skupiny. To znamená, že eh, stoupal počet eh, hospitalizací, úmrtí a to také zvýšilo náklady v našich zemích. Stoupající popularita kokainu nezanechává své stopy pouze v Evropě. Role západní Afriky sice už není tak významná jako v minulých letech, ale obchodování s drogami nadále přispívá k destabilizaci tohoto regionu. Paralelně s tím existují příznaky toho, že jako reakce na opatření trestního stíhání v Evropě, zvláště na Iberském poloostrově, jsou a vznikají alternativní obchodní cesty přes východní Afriku a východní Evropu. Ale kokain je pouze jedna z rozšířených stimulačních látek. V severní, střední a východní Evropě je podobně vysoká spotřeba amfetaminu. Při návštěvách barů a klubů hraje často důležitou roli extáze. Loni odhadujeme, že extazy požilo na 2,5 milionu lidí v Evropě trh extázy eh, prostřednictvím látek jako BCB a efetron, eh, efedrin, které jsou eh, prodávány jako alternativa, vedly k tomu, že se změnil trh. Trh zvládá velice rychle reagovat na změny, které nastávají při zábavě se stalo pro celou řadu mladých lidí eh, kombinace různých drog. Já o této problematice nemohu mluvit nyní detailně. Často bývají konzumovány nelegální drogy a alkohol společně. Ale dovolte mi upozornit na jednu věc. Často nebo neustále upozorněme na riziko e, řízení motorového vozidla a požívání alkoholu. A spousta lidí, i mladých lidí, to pochopila ale tematice řízení motorových vozidel pod vlivem drog se tolik pozornosti nevěnuje. A nyní konopí. Ta je ta nejčastěji konzumovaná látka. Asi 75 milionů lidí má eh, zkušenosti s kanabis a na 4 miliony Evropanů tuto látku požívají denně nebo skoro denně. Tato látka způsobuje velice komplikované škody. Někteří mladí lidé vzdávají konzumaci této drogy, než u nich nastanou problémy a jindy některé choroby, které jsou s kanavy spojené, například psychotické choroby anebo problémy dýchacích eh, cest, se nedají přímo propojit s konzumací kanabis nebo se projeví až za několik let. Zjišťujeme, že zestoupá v Evropě poptávka po léčbě závislosti na této droze a také se uznává vliv kanabis na psychotické drogy. E, vznikla také produkce těchto drog v západní Evropě. Například pěstování tisíce rostlin, velké, velké rozsáhlé pěstování je v souvislosti s organizovanou kriminalitou. tím, že se pěstuje poblíž cílového trhu, tak se omezuje možnost eh, také omezit obchodování s těmito látkami. Obchodní cesty kokainu jsem již zmiňoval, ale další významné téma jsou sekundárně extrakční laboratoře. Zde se používají velice sofistikované metody pro eh, syntetizování kokainu z Eh, různých eh, předmětů, v níž byl kokain dopravován. Systém včasného, včasného eh, varování nahlásil 24 nových psychoaktivních látek a to je nejvyšší číslo za poslední domu, dobu a ukazuje, že situace je velice složitá. A za letošní rok to bylo 33 oznámení nových látek. Čtyři byly syntetické katinony. Ty mají podobnou strukturu jako amfetamíny, ale bývají používány jako e, alternativa extáze anebo kokainu. Co se týče zajišťování drog a některých e, případů smrti, zde se provedlo formální hodnocení rizik mefedronu a Diskutuje se o celoevropském zákazu této látky. Čekáme na rozhodnutí rady v příštích týdnech. Loni jsme hovořili o e, mixu zvaném Spice, kde byly také syntetické kanabinoidy. To působí podobně jako THC. V roce 2009 systém včasného varování navr- eh, nahlásil devět nových syntetických kanabinoidů. A vidíme, že trend rozšiřování těchto látek se stále více rozšiřuje. Na základě intenzivních kontrolních opatření je ale složitější eh, nyní Spice prodávat po internetu. Problém spojený s novými látkami je v tom, že víme jenom velice málo o jejich bezprostředních rizicích a o dlouhodobém působení na lidský organismus. Také je těžké říct něco konkrétního o tom, kolik lidí je konzumuje, protože dané substance i jejich označení se neustále mění. Proto systematicky monitorujeme online obchody, které prodávají drogy, známe jich 170, které například eh, prodávají halucinogenní houbičky. To poukazuje na to, že v Evropě je vzrůstající trh pro tyto substance, který nesmíme podceňovat. Zásadní pro evropskou drogovou politiku je tedy otázka, jak to můžeme eh, lépe kontrolovat. Nemáme zde univerzální recept, ale víme, že eh, Některá legislativní opatření mají lepší účinky než jiná a zde bychom se měli navzájem poučit, abychom našli společný přístup na evropské úrovni. Dámy a pánové, nejčastěji jsem v minulých letech slýchával otázku, jaké dopady na konzumaci drog bude mít hospodářská krize. Samozřejmě teoreticky, když někdo bude mít k dispozici méně peněz, je možné, že jako konzument si bude kupovat i méně drog, ale může to být i naopak, že ten, kdo má málo peněz, přijde o práci, právě začne konzumovat drogy nebo s nimi začne dokonce obchodovat. Situace lidí závislých na drogách v dobách hospodářských problémů je ještě složitější. Když jenom těžko mohou vydělat peníze, krátí se jim sociální dávky, tak zde vzrůstá riziko, že se budou podílet na kriminální činnosti a nebo budou mít rizikovější způsob spotřeby drog, například prostřednictvím injekčních stříkaček. Také se může stát, že bude vzrůstat vyčlenování těchto osob a narostou i politické problémy. Samozřejmě mohu říci, že v této oblasti by se neměly krátit rozpočty, ale některé země nemají jinou možnost, musí někde svůj eh, rozpočet krátit. A pokud jsou tedy skutečně nezbytné škrty v rozpočtu v této problematice, tak si musíme uvědomit, že v minulosti byla některá upatření málo účinná a jiná skutečně výrazně přispěla k tomu, že se zlepšila zdravotní a sociální situace konzumentů drog a snížila drogovou kriminalitu. A proto chci apelovat na všechny osoby, které politicky rozhodují, když je třeba krátit rozpočet, aby posoudili vždy účinnost příslušných opatření. Dovolte mi uvést praktický příklad. V Evropě momentálně každý rok alespoň jeden milion osob je proti protidrogovém léčení. Většinou obdržují substituční terapii. V posledních 15 letech poptávka kontinuálně stoupala a také čím dál tím více evropských věznic nabízí tuto léčbu. Ukázalo se, že lze takto se vyvarovat případů HIV i úmrtí a stabilizuje se počet konzumentů drog. Už tisíce lidem bylo umožněno prostřednictví této léčby, aby opět zvládali svůj život a aby snížili sociální dopady na svůj život i život své rodiny a svého okolí. Kampaně eh, v masmédiích eh, nebo informace o tom, že byli eh, zatčeni nějakí drogoví díleři, to je méně evidentní s svými účinky na veřejnost. Dovolte mi říci, že úkolem našeho střediska je vás co nejkomplexněji informovat o drogové problematice v Evropě a o učiněných opatřeních. Je to emocionální téma, takže to není velmi snadné, ale my cítíme eh, povinnost eh, tyto otázky řešit bez předsudků a vědecky neutrálně, protože politická debata založená na faktech jedině ta může vést zacíleným opatřením. Děkuji vám za pozornost. děkuji, myslím si, že to byla nesmírně zajímavá prezentace. A je pro nás také nesmírně zajímavé, že ta debata se snaží, eh, ta debata, kterou, kterou, která je zapojena i naše instituce, tak se dívá právě na účinnost těchto opatření i vzhledem k tomu, že je nyní období ekonomické krize. Máme trošku času i na dotazy. Poprosím vás, abyste se všichni omezili na jednominutová vystoupení a poté budeme mít také ještě čas i na odpovědi. Pan Jakolino, pan, pan, pak pan Bronz. Děkuji za slovo. Já jsem poslouchal velice pozorně slova pana Getce, rád bych mu poděkoval. My už jsme se společně sešli v minulosti. A já vím, kolik informací přichází z jeho centra na stranu jednotlivých členských států, především v politikách boje proti drogám, i přesto, že toto centrum je opravdu nesmírně profesionální, ty struktury toho předávání informací jsou trochu zastaralé. Máme několik výborů, které se věnují této problematice. Výbor pro občanské občanská práva, dále to DG Sanko, jiné výbory u nás, které se věnují drogové závislosti, drogám, rehabilitačním programům, dopadu na rodinné příslušníky v případě, že máte závislou osobu v rodině. Samozřejmě je to spojeno s komerčními aspekty drogové závislosti. Zde mnoho nových látek, mnoho nových látek, které se neustále dostávají na trh a my si uvědomujeme, že je obtížné mít nějaké zázračné řešení k dispozici. Ano, prosím, opravdu musíte dodržet čas jedné minuty, jinak se nám to nepovede, paní Bronx, pan Bronx. Pokud se zaměříme na dodávku ze strany policie, tak v podstatě musíme dávat hlavně pozor na to, aby nedošlo k nějakému nárůstu cen, aby nedošlo k dalším vloupáním a tak dále. Například ve Velké Británii se věnujeme velikým dílerům, který poté mají dopad na malé sítě. Ovšem uvědomuje si, že ti, kteří v podstatě jsou díleři a kteří v podstatě nepoužívají drogy, většinou se schovávají za wholesale drog a ti to jsou prostě ignorováni, protože obchodují v oblastech, ve kterých prostě policie nefunguje nefunguje. To znamená, že právě v těchto oblastech nedochází vůbec k postihu těchto lidí. Děkujeme, říká paní předsedající a ještě tři řečníci, poté uzavřeme náš seznam. Paní Kellerová, poté pan Mulder. Děkuji. Možná jste to už vysvětlovali. Ovšem nehovoří se zde o alkoholu ani v písemné zprávě, ani ve vašem vystoupení, i když je to v podstatě jedna z těch nejškodnějších drog. Děkujeme, děkujeme za stručnost, říká paní předsedající, ještě pan Miletera, poté paní Angeliny. Máme nějakou jasnou představu o dekriminalizaci používání drog, podobně jako je tomu u alkoholu, který toto používání není kriminalizováno, na pošetí alkoholu. Jaký je na to názor paní Angelidy, poslední řečník? Děkuji za slovo. Já jsem se měla možnost podívat na tuto zprávu pouze nyní. Hovoříte zde rovněž o takzvaných smart drogách ve vaší zprávě, nebo Lisbonské monitorovací centrum, zda se vůbec věnuje tomuto novému fenoménu, zda si je vědom tohoto fenoménu, který se šíří a jak jistě víte, eh, zatím je to to není nezákonné. Ano, pan Tavares je skutečně poslední řečník a poté bude mít náš host možnost reagovat. Děkuji, děkuji za slovo. Dvě otázky, tak ne smart drogy, ale smart shopy, to je ten fenomén, který se šíří v některých evropských zemích, zda byste nám k tomu mohli něco říct. To znamená, jaký je přístup ze strany různých členských států k tomuto novému fenoménu. A druhá záležitost, zda máme nějaké informace ohledně velikosti tzv. těch ekonomik. Děkuji. Pane Geci, máte slovo. Děkuji, já vezmu ty otázky od... Čili pokud jde o velikost eh, ekonomiku, která představ, kterou představuje kanabis, to skutečně nevím, to je velice obtížné nějak stanovit. Víme, že asi 74 milionů lidí má zkušenosti s kanabisem, 4 miliony denních uživatelů, máme podobnější informace ohledně mladých lidí, to znamená, pokud jde o používání tam nějaké informace, máme všem ty dávky nebo jak se to aplikuje v jednotlivých zemích, to nevíme. Asi tisíc ton kanabisu je zabaveno ročně, ovšem je zde čím dál tím více domácí produkce, asi 90 denní spotřeby mm, přichází ze severní Afriky, to znamená 10 zabaveného materiálu je pravděpodobně domácí výroby. My to je nejenom my, ale i Europol, různé jiné policejní orgány. Společně bychom asi možná měli jako jasnější představ, všem konkrétnější čísla zatím ne. Pokud jde o smart shopy, smart drogy, to je taková trošku ještě zamlžená oblast. To znamená, velice často se zde že, že to zatím ještě ne, nebylo e, zakázáno, dochází k zneužívání e, například i léku na předpis nebo doplňků e, stravy a tak dále. Toto je zatím taková nejasná oblast. Mm, každoročně máme asi 33 nových těchto látek, které se objevují na trhu, Europol, my, jiné různé sítě, národní různé orgány, které se věnují sledování nových drog. Ten přístup z různých, ze strany různých členských států je různorodý. Mechadro například příští eh, týden rada zakáže. V 17 zemích už se kontroluje náš vědecký výbor, který se zabývá toto problematikou, spolupracuje s zeměmi, které už přistoupily ke konkrétním krokům. Je velice obtížné to někdy kontrolovat Eh, ať už farmaceutickými zákony, či legislativou, nebo jiný, jinou legislativou. Pokud jde o ty smart shopy, nevím, zda jste o tom slyšeli asi před dvěma, třema týdny v Polsku došla k takové veliké akci, kde v průběhu jednoho týdne asi 11 eh, takových smart shopů bylo zavřeno, to znamená tam, kde si můžete nakoupit zákonným způsobem tyto drogy. V podstatě to uzavřeli tyto obchody na základě zákonů, který chrání spotřebitele, snaží se přijít s nějakým generickým eh, zákonem či legislativou. Irsko například to spíše postihuje z právního hlediska jiným typem zákonů. My nevíme, zda generické, generická legislativa by mohla v tomto ohledu pomoci. Pokud jde o tyto smart shopy, nebo ať už jim říkáme jakoliv, mnoho z nich je otevřeno v mnoha zemí, například v Portugalsku v poslední měsíci došlo k sedmi dalším, k sedmi novým shopům. Já napří, já jsem zjistil, že opravdu tam můžete nakoupit velice jednoduchým způsobem, poskytnou vám poradenství téměř, můžete tam kupovat látky, které prostě zatím ještě nebyly zakázány náš přístup k těmto smart drogám je sledovat to opravdu velice pozorně, nejenom ty látky samotné, ale i opatření, analyzovat osvědčenou praxi, co funguje, co nefunguje. pokusit se co analýzuji těch právních přístupů, ovšem je důležité, abychom nás, je obtížné na počátku najít nějaký společný postup, dekriminalizace. My v tomto ohledu nemáme nějaké stanovisko, není naším úkolem přijít s nějakým oficiálním stanoviskem. My se snažíme o to, abychom analyzovali situaci, abychom ji porovnávali mezi jednotlivými státy. To, co vám mohu říct, je následující velice často. To, řekněme, začne nějakou liberalizací. V Evropě ovšem není žádná vláda, žádná země, která by chtěla řekněme, některé z těchto nezákonných látek poskytovat bezplatně. Pokud jde o dekriminalizaci, přístup zemí je různý, pokud jde o malé množství používán pro, pro osobní potřebu, to, co můžete mít u sebe, aniž byste byli za to postiženi. Samozřejmě, že jsou zde i rozdíly v tom, jakým způsobem poté se využívá, řekněme, nějaká náhradní léčba a podobně předtím, než tyto lidi jsou stíháni. My máme tyto informace k dispozici, ovšem nevystupujeme s nějakým konkrétním stanoviskem v EU. Už jsem téměř u konce svého vystoupení v Evropské unii v podstatě téměř nikoho um, nepostihneme, řekněme, uvězením jenom proto, že používá drogy. Spíš se to týká dílerů. A pokud jde o mandát v oblasti nezákonných drog, um, o alkohol, my se samozřejmě věnujeme i teda zákonným uh, látkám, pokud jde o například alkohol. Mm. Velice často, bohužel, totiž ano, alkohol je eh, rovněž, když se není nezákonná látka, eh, představuje velikou, veliký problém pro nás, takže občas se můžeme věnovat i těmto látkám, které jsou zatím zákonné. Děkujeme, říká paní předsedající. Omlouvám se za to, že jsem vás takto honila. Budou ještě další otázky. Poprosíme, aby jsme je předali sekretariátu a abyste nám odpověděl písemně. A nyní je to pan Hastings, který je naším dalším hostem, který nám bude prezentovat jeho výroční zprávu Evropského inspektora ochrany údajů. Velice děkuji a děkuji za to, že, jste vám, že se vám podařilo takto uspůsobit dnešní pořád jednání. Vím, že nemáme příliš času, čili se pokusím hovořit stručně. Můj kolega už zde představil zprávu za rok 2010, nicméně my tedy máme zprávu za rok 2009, ale tu dáváme do současného kontextu ochrany osobních údajů. Dnes dopoledne jsme představili, nebo jsme eh, se vlastně dozvěděli první reakci komise, eh, ke které se také, bylo to ve formě sdělení, ke kterému se také zcela jistě vyjádří i tento výbor. Rovněž jsme při té příležitosti také představili naši výroční zprávu. Chtěla bych vám eh, říci o těch nejdůležitějších bodech, které se týkají jednak toho sdělení komise a také té výroční zprávy. Co se týče sdělení, tak tam jde o to, že eh, tento rámec je velice aktuální otázkou, měl by přinést účinnější ochranu zejména tedy co se týká informační společnosti v Evropě po roce 2015. Evropská komise v tom chce být skutečně ambiciozní a chce do poloviny příštího roku předložit konkrétní návrhy. Zatím ještě tedy nejsme ani v roce 2015, ani po něm, takže zatím je důležité to, abychom používali a také vymáhali stávající pravidla. A v tomto kontextu právě pracujeme na dozoru, konzultaci a spolupráci se všemi související, souvisejícími orgány a organizacemi a všichni se snažíme zlepšit způsob, jakým jsou prováděna ta stávající opatření a pravidla. A také jsme byli svědky mnoha e, vylepšení v naší oblasti jsme identifikovali různé trendy, o kterých také pohovoří můj kolega Butarel, pokud bude ještě více času. Co se týká dozoru, tak se přesouváme od eh, poradenství po eh, vlastně to, že se snažíme pouze už dohlížet na soulad s předpisy. Co se týče té oblasti konzultace, tak tam bylo, tam jsme také podali velký počet stanovisek, které jsou stále v širších tématech. Ne všechna se týkají se i jiných oblastí, než je oblast výboru Libe. A také spolupracujeme velice, úsně, velice úzce s našimi eh, spolupracovníky na národních úrovních. Kolega ještě pohovoří o prioritách na příští rok, ale já bych se chtěla ještě vrátit eh, k souvislostem ochrany osobních údajů. Jak velice dobře všichni víte, tak ochrana osobních údajů nabývá na stále větší důležitosti. A to nejenom, to si uvědomujeme nejenom v Evropě, protože i e, přes oceán dostáváme pozitivní signály. Ukazuje se, že je to velice důležité. Potřebujeme také investovat do silnější a účinnější ochrany údajů, protože naše společnost je stále více závislá na informačních a komunikačních technologiích. Musíme být efektivní a musíme mít také dostatečně ambiciozní, abychom všechny naše plány zavedli do praxe. Eh, jsme velice rádi, že komise vydala toto sdělení, vítáme jej, ale tou hlavní výzvou bude další krok, který se týká návrhu nového právního rámce. Měl by to být komplexní rámec, který zajistí veškerou efektivitu, která bude zapotřebí. Nyní v této fázi zde bude Evropský parlament a Rada hrát také důležitou roli. Jsem si jistý, že tuto roli využijete, že se na to připravíte. Nicméně nyní se musíme soustředit na roli komise, protože právě komise připraví ten další zásadní krok, který se stane výchozím můstkem pro další debaty. Chtěl bych ještě zdůraznit, že váš výbor je zde eh, vlastně nejdůležitější v Evropském parlamentu. Je důležité, abychom se vyvarovali všech chyb. Čekají nás velice těžké úkoly. Nicméně právě proto musíme navrhnout eh, ambiciozní řešení, která eh, vylepší efektivitu. V současnosti už se musíme přestat ohlížet dozadu a musíme investovat do budoucího zlepšení celého systému. Celá tato práce by měla vyústit v lepší harmonizaci celého vnitřního trhu a v té souvislosti také přemýšlíme o celé architektuře toho eh, rámce dozoru. Zdůrazňujeme neutralitu technologií, dále principy, jako je ochrana soukromí a zodpovědnost – Dále také zúrazňujeme to, že tento komplexní rámec by měl zahrnovat i spolupráci s policejními a soudními orgány. Jazyk eh, toho sdělení komise je v některých eh, oblastech trochu opatrný nebo obezřetný. Je důležité, aby také zde byl dostatečný mandát pro vytvoření tohoto komplexního rámce, který umožní všem Eh, příslušným orgánům, aby byly nezávislé, aby měly dostatek zdrojů a také, aby měly dostatek eh, pravomocí pro výkon svých eh, rozhodnutí, protože jejich role v, globalizač, v globalizovaném světě je stále větší. Nyní usilujeme o harmonizaci v rámci Evropské unie. Znamená to, že je také, také jsme se dívali na kontrolu toho, jak se dodržují stávající pravidla. Je důležité, aby ochrana osobních údajů byla už od počátku zabudovaná ve všech nových legislativních návrzích. A zároveň je také důležité spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami. Nyní bych předal slovo kolegovi Giovannimu a pak snad bude také čas i na vaše otázky. Děkuji. Paní předsedkyně, naše zpráva má asi 100 stran. Vy naleznete jak shrnutí, tak i konkrétní podrobné informace o tom, jak se nám dařilo v roce 2009 plnit naše úkoly, zejména co se týče dozoru a legislativní činnosti. Tato část také hovoří o spolupráci s příslušnými orgány v jednotlivých členských státech, které mají zaručit ochranu osobních údajů ve všech členských státech. V roce 2009 se nám podařilo dosáhnout úspěchu zejména v kontrole, eh, stížnostech a v eh, dozoru nad splňováním pravidel. Co se týče dohledu a dozoru, tak jsme se soustředili na to, zda operace, které se týkají osobních údajů a které jsou prováděné evropskými orgány, které jsou navíc velice rizikové, eh, odpovídají všem těm pravidlům. Eh, přijali jsme velký počet stanovisk, která se týkají například eh, záznamů telefon, telefonů různých bezpečnostních prověrek, zdravotních informací a tak dále. Zpráva také měřila to, jak instituce dodržují pravidla. Tato zpráva ukazuje, že orgány Evropské unie učinili velký pokrok v tom, jak plní své povinnosti, které se týkají ochrany osobních údajů. Určitá nižší míra plnění je však v různých eh, evropských agenturách. A my tedy budeme dále pokračovat v různých kontrolách na místě ve spolupráci s příslušnými orgány. To vše podrobnosti naleznete také ve této zprávě. E, také se zvyšuje počet stížností, které jsme obdrželi. Celkem jsme jich obdrželi asi 111, třetinu z nich e, jsme prohlásili za nepřípustné. 42 Eh, nás také podnítili eh, k různým eh, dalším šetřením významných otázek, které se týkaly například nedovoleného využívání dat, nedovoleného přístupu k údajům a tak dále. A můžeme říci, že v osmi případech celkem došlo ke skutečnému porušení této legislativy. Také ve spolupra- nebo v naší, v té oblasti konzultací jsme také vydávali stanoviska. E, týkalo se to například různých e, velkých e, systémů informačních technologií. V naší zprávě naleznete i informace o způsobech, jak jsme, jsme zapojili pracovní skupinu podle článku 29. A tak mm, jsme ještě zdůraznili některé hlavní body. Ještě se můžeme podívat na hlavních pět bodů pro rok 2010, které jsou prioritou pro činnost. Za prvé je to tedy přeskum právního rámce, dále digitální agenda, které chceme velice věnovat pozornost. Je to tedy digitální agenda Evropské komise, tento budoucí program. Dále chystáme zveřejnění zprávy, která se týká provádění a dodržování právních předpisů Dále budeme eh, také vydávat komentáře, které se týkají nových návrhů legis- nové legislativy. A vše informace, které potřebujete, naleznete v textu, který je velice přehledný. Děkuji. Request. Jestli budeme mít hodně otázek, vidím se jednoho přihlášeného, já rovněž budu pokládat dotaz. Ještě někdo? Zatím ne, dobře, končíme, ukončíme tím náš seznam kolegyně. Ano, děkujeme. A pokud jsem to pochopila správně, tak je zde určité doporučení. Doporučíte určitá opatření, která mají být implementována a poté evropské orgány, agentury musí implementovat tato doporučení, jsem to správně pochopila. Jaká je tato implementace, to znamená stupeň úspěšnosti, jakým způsobem nebo kolikrát musíte vůbec zdůraznit to nebo konfirmovat, že opravdu došlo k této implementaci výborně, to bylo stručné. Ještě jedna otázka. Omlouvám se a vidím zde referenci. Odkaz na spolupráci, článek 23, pracovní skupina. Vím, že tam byla určitá otázka, která se dotýkala podpory sekretariátu, zdrojů, to teda ten mm, pracovní skupina na základě článku 29. Ráda by se zeptala, zda došlo k vyřešení, zda tato dodatečná podpora je k dispozici. Myslím, že komise se tomu měla věnovat, ovšem zapomněla jsem, jak to dopadlo. Nevím, zda to tam nějak došlo k nějakému oddělení pokud jde o tuto pracovní skupinu, ovšem je to důležitá záležitost, to, tato informace by mohla být pro nás užitečná. To říká paní předsedající vlastně první část i mého dotazu a poté zdroje DPS, čili nějaké vaše odpovědnosti, povinnosti, zda máte pocit, že pokrýváte nebo jste schopni pokryt dostatečně to zdroji. Budete-li mít nějaké další dotazy, samozřejmě mm, předložíme písem jakou předchozí zprávy. Ano. My jsme připraveni samozřejmě se přidat k vaší diskuzi ohledně tohoto sdělení a spolupracovat i se zpravodají. Jakmile budete mít zpravodaje už určeného pro tuto oblast. Pokud jde o ty mechanizmy toho předběžného, té předběžné kontroly, 109, 10, 11 v plonském roce, celkově asi 600 máme těchto případů, to znamená to předběžné hodnocení, které provádíme a poté řekneme, pokud tato doporučení jsou souladu s tím, co požadujeme, tak klesá riziko porušení. My to systematicky sledujeme. Většinou po třech měsících dochází k určitému reportu, informovanosti a implementace doporučení se rovněž sleduje. My poté řekneme ano, je to v pořádku. Občas v některých případech musíme požádat o ještě jednou o implementaci ovšem obecně to funguje dobře. V některých případech se rozhodneme provádět inspekci, která většinou se týká toho sledování těch plnění toho, těch jednotlivých doporučení, čili opravdu na ně tlačíme. Článek 29. Status quo. A poté otázka budoucnosti. Byste se zmínila o status quo situaci stávající. Hmm, situace není ideální. Předseda výboru ohledně článku 29, eh, článku 29 a komise to musí ještě vyladit. Myslím si, že mm, jsou zde dobré záměry na obou stranách, všem potřebujeme určitou podporu i ze strany parlamentu nám velice pomohlo ohledem na rozpočet. Pokud jde do budoucna, tak ta, ta, ty signály komise jsou jasné, chtějí podpořit ten způsob, jak tato pracovní skupina funguje, chtějí zúraznit jejich role, chtějí mít možnost sledování jejich doporučení, implementace, to, aby tato doporučení byla závazná. To ovšem musíme ještě analyzovat. Já osobně to považuji za pozitivní signál. Vaše podpora předsedovi tohoto výboru samozřejmě bude velice dobrá. Pokud jde o naše zdroje, dneska je poslední den pro rozpočet pro rok 2011, negociační proces, pokud se nám to všechno povede, my samozřejmě nevíme, jak to dopadne, ale pokud by to všechno dopadlo dobře, tak ty minimální podmínky pro pokračování v těch zásadních oblastech naší práce by měly být pokryty. To znamená velice omezený růst, nárůst prostředků i díky vaší podpoře. My jsme chtěli, aby jsme měli tyto posty k dispozici, tak aby ty dva posty navíc, abychom mohli dospět k implementaci a mohli sledovat všechny tyto aktivity, které nás čekají. Pokud ovšem nedojde k podpoře ze strany rady, tak to bude problém, ale to si myslím, že je jasné pro všechny zainteresované strany a myslím si, že jsme si vědomi ostatních problémů. My máme asi těch 45 až teda 45 mm, těchto zařízení, budeme jich mít 50, příštím roce přidáme ještě dvě a budeme se snažit samozřejmě posílit i technickou kapacitu pro provádění inspekcí. Děkujeme. Říká paní předsedající, tlumočníci už mi signalizují, že budou muset opustit uh, sál určitě budou pečlivě naslouchat všemu, co padne v průběhu jednání o rozpočtu. Jistě ve váš prospěch se budou snažit. Rovněž kopa děkuji vám, milí kolegové, za účast a tím končím dnešní zasedání. Děkuji.